Podle článku, nebo tedy pravidla 105 článku 6, předseda konference předsedu výboru mě informoval, že nebyla předložena žádná námitka ke čtyřem doporučením výboru EKON, abychom se nestavili proti aktu přenesené pravomoci. Pokud do 24 hodin žádný poslanec nebo skupina, která dosáhne stanoveného Prahu, nepřenese žádnou námitku, tak tato doporučení budou považována za přijata. Doporučení jsou k dispozici na